Okay, colleagues, um, good morning. I suggest, uh, we... Navrhuji, abychom začali s dnešním dopoledním zasedáním. Společná rozprava o zprávě o implementaci Evropské agendy o migraci. Máme zde i nové eh, návrhy, které se týkají styčných uh, Eh, důstojníků a statistiky o migraci a mezinárodní ochraně. Nevím, zdali tlumočníci by chtěli přednést prohlášení, než oficiálně zahájíme schůzi. Ano, takže dnes je to 36. den našeho protestu proti jednostrannému uvalení nevyvážených a nespravedlivých pracovních podmínek ze strany administrativy Evropského parlamentu. S politováním vás musíme informovat, že dnes nebudeme poskytovat přes časy. Děkujeme za pochopení. Dobře, děkuji. Takže zpráva o pokroku, o té, o které budeme dnes eh, diskutovat, se zaměří na externí dimenzi migrace, situace migračních skupin a nutnost zvýšit financování, abychom zvýšili počet navrácených osob a také i abychom eh, hovořili o termínech pro přesídlení a o tom, co již tady se diskutuje. Děkuji pořád opakovaně, také i reformovaný asilový systém, to je také nutnost a je třeba, abychom k migraci přistupovali komplexně, stejně tak, jak Libe již to navrhl ve, stra, ve zprávě Mecola Kienge z roku 2016, tedy holistický přístup k migraci. A jedna z iniciativ, kterou předkládá zde komise v této zprávě, je pomoci posílit evropskou dimenzi koordinace, tedy s klíčovými partnery ve relevantních třetích zemích. Takže v této zprávě jde o revizi eh, nařízení o styčných eh, úřednicích, kteří působí ve neevropských zemích a dále za druhé e, azyl a e, management migrace znamená lepší statistiky, to je to, co hodlá i učinit Eurostat díky tomuto návrhu, to znamená novelizovat stávající nařízení o statistikách o migraci a mezinárodní ochraně. Návrh byl zahrnut do sdělení, e, které se týká Evropské agendy migrace, tak jak to předložila předložil komisař Avramopoulos na výboru Libe eh, v září minulého roku. Za prvé, já vyzvu naše tři řečníky, než potom zahájíme rozpravu. Paní Marta Siga, nevím, zda jsem to vyslovila správně, což je ředitelka pro strategie a obecné záležitosti DG Home, která nám předloží hlavní body týkající se pokroku v evropské agendě migrace. Bude mít 10 minut, potom paní Simona Dovino, která eh, má na starosti politiku z, eh, um, z oddělení eh, ne, nezákonné migrace a potom, tam bude mít 7 minut, a potom pan Adam Vromský, vedoucí oddělení z Eurostatu. Opět bude mít 7 minut, ale nejprve doslova, dostane slovo první řečník, tedy řečnice. Děkuji paní předsedkyně, dobrý den. Vážení členové parlamentu, jak jste řekla, komise 16. května přijala zprávu o pokroku, o implementaci Evropské agendy o migraci a já jsem přišla, abych vám představila pokrok, kterého jsme dosáhli od předchozí zprávy, kterou jsme přijali v březnu. V podstatě to již třetí vydání konsolidované zprávy, která pojímá komplexní aktivity spadající do Evropské agendy o migraci, kde se identifikují konkrétní kroky, které jsou nezbytné pro efektivitu reakce EU, tedy reakce na migraci. Tato zpráva nám ukazuje, že situace, pokud jde o ty hlavní migrační trasy, ta se e, stabilizovala v daném období, tedy ta východní e, trasa kolem Středozemního moře, tak e, tam jsme měli dříve špičku v říjnu 2015 10 tisíc denně a nyní je to 81, což je průměr, tedy díky aplikace eh, prohlášení s Tureckem. Stejně tak eh, ta eh, trasa uprostřed Středozemního moře a díky společné aktivitě s Eh, s Itálií, s Nigerem a s dalšími subsaharskými zeměmi, tak tam eh, došlo k poklisu o 81% v roce 2008 ve srovnání se stejným obdobím minulého roku. Pokud jde o mm, eh, tu západní trasu přes Středozemní moře, tak tam dochází k zvýšení, ale ta, tento vývoj je pod kontrolou. Celkové číslo v západním středomoří v roce 2018 je 17 320 což je o 80% více než ve stejném období v roce 2017. Já myslím, že je třeba zmínit rovněž, a to i vyplývá ze samotné zprávy. Pokud jde o, tu, o západní Balkán, tak tam ta trasa se stabilizovala, i když došlo ke zvýšení e, na trase přes Řecko, přes Albánii, Bosnu, Hercegovinu, Chorvatsko a směrem do dalších zemí. E, komise pečlivě sleduje situaci e, prostřednictvím pravidelných videokonferencí. Zvýšený počet příchozích také znamená i méně ztrát na životech na moři a e, zabránit tragédiím na Středozemním moře, což pořád ještě e, se stává, e, v roce 2008 to bylo 4000 osob, takže to je jeden z hlavních faktorů naší migrační politiky. A potom efektivní řízení zpráva externích hranic. 1200 eh, eh, úředníků nyní mm, pomáhá členským státům a 100 národních úředníků, kteří pomáhají mm, na těch exporovaných místech, jako je Španělsko, Bulharsko, Řecko, Itálie. Máme 1500, kteří jsou připraveni případně být, eh, se, být nasazeni a rychle intervenovat, kdykoliv to členský stát bude požadovat. A dalšího pokroku také bylo dosaženo, co se týče finanční a operativní podpory všem členským státům, které jsou pod migračními tlaky. A, mm, takže, e, takže především jde o Bulharsko, Itálii, Španělsko. Zde mm, e, naše financování se zdvojnásobilo 22 miliard v letech 2015 až 2018 ve srovnání s původní plánovanou alokací 9,6. A hotspoty fungují velice dobře, aby eh, byli řádně eh, zaregistrováni migranti, byly jim za ty otisky prstů a Eh, agentura pro pohraniční stráž a azylový podporný úřad, Europol eh, byly podpořeny, to znamená dostali více personálních, eh, personálního zajištění. A dále se zaměřujeme na zlepšení podmínek v těchto hotspotech a snažíme se i urychlit ty dobrovolné návraty. Zpráva také zvýrazňuje, jak jsme posílili naše eh, vztahy se zeměmi původu a tranzitu. Používáme efektivní opatření, abychom prohloubili spolupráci v boji proti neregulární nezákonné migraci a abychom i podporovali vývoj v daných zemích. Zde například jde o implementaci našeho prohlášení eh, s Tureckem, nebo máme zde i ten eh, svěřenský fond pro Afriku, především pro severní Afriku a také i spolupracujeme se zeměmi západního Balkánu. Zde bych ráda k tomu podotkla, že od přijetí této zprávy a k dnešnímu datu samozřejmě již Máme zde rozhodnutí Evropské rady, to je třeba zmínit na tomto fóru, že v mezidobí eh, jeden z hmatatelných okamžitých výsledků eh, právě je, že se mm, Eh, že došlo k dohodě, že se převede půl mm, mm, mm, milionů eh, z rezervy do toho svěřeneckého fondu pro Afriku a komise již připravuje rozhodnutí, aby bylo možné přesunout tuto částku a poté to bude předloženo eh, výboru, příslušnému výboru DV v červenci. Také chci u této, při této příležitosti zmínit, že komise, kdykoliv hovoříme o Evropském svěřeneckém fondu, tak eh, my apelujeme pořád na členské státy, aby přispívali do tohoto fondu. A my ještě potřebujeme miliardu a, a, a, a půl miliardy potřebujeme pořád ještě, abychom eh, eh, naplnili tento fond. Také doufáme, že budou přijata konkrétní rozhodnutí eh, o finanční podpoře. Také doufáme, že dojde k politické dohodě představitelů, jak eh, zafinancovat tu druhou tranši pro uprchlíky v Turecku. Paní předsedkyně, vy jste také v úvodu zmínila eh, ty programy přesídlování, resettlement. To je také součást naší zprávy. Popisujeme, jaký je stav a mm, toto přesídlování, tak Eh, samozřejmě tady jde o to odlehčit těm eh, státům, které jsou v první linii, které jsou exponovány migraci. Od roku 2015 eh, dva úspěšné programy přesídlování pomohly asi 32 tisícům, těm nejvíce zranitelným kategoriím lidí. V září komise navrhla hm, hm, nové aranžma 50 tisíc míst a členské státy se kolektivně zavázaly, že budou brát uprchlíky více než kdy jindy a mm, tento program e, e, má za cíl také i e, rozbít ty zločinecké organizace, které se živí na lidské bídě a utrpení a aby měli ti žadatelé o azyl právo na, na bezpečný kanál, kterým se dostanou sem. Samozřejmě my jako Evropa nikdy nebudeme nějakou uzavřenou baštou a tady je třeba, abychom byli Otevřeně dávali ochranu těm, kteří potřebují to znamená přesídlování uprchlíků, to musí být permanentním prvkem naší asilové politiky do budoucna. Nicméně, nedávné události nám ukázaly, že nemůžeme usnout na Vavřínech, protože pořád je hodně mrtvých na moři a proto monitorujeme hlavní vývoj, trendy, a abychom si udělali obrázek a pochopili, jaká je situace, což je potom základ pro naše politiky a e, je třeba, je třeba i pravidelně e, překládat zprávy, reporting a být bdělý. Od května se stalo hodně věcí, jak jsem řekla, především na Evropské radě, a, e, která se zaměřila na migraci. Závěry Evropské rady potvrzují náš komplexní přístup k migraci, což kombinuje efektivnější kontrolu externí hranice EU a zvyšují se externí akce a interní prvky v souladu s našimi principy a hodnotami. Vedoucí představitelé se dohodli, že budou alokovat prostředky na řešení mm, příčin migrace, jak jsem již zmínila, a podpořili záměr komise předložit nový návrh, zintenzivnit návraty a především i Eh, posílit agenturu pro pohraniční stráž eh, v souladu s azylovou agenturou a také i se dohodli, že eh, dokončí co nejdříve asilové reformy a budou zvažovat různé alternativy, které se týkají regionální spolupráce a vyloďování těch platform pro vyloďování v EU i ve třetích zemích mezi tím pracujeme na konkrétních aktivitách, které jsme identifikovali z této, v této zprávě. A jeden z takových flagrantních příkladů se týká dohod o spolupráci mm, s agenturou eh, pro eh, pohraniční stráže ze zeměmi západního Balkánu, kde jsme uzavřeli čtyři dohody o operativní eh, pomoci této agentuře. To je takový příklad Albánie. Například zde rada přijala rozhodnutí o dohodě tento týden a mm, bývalá republika, Jugoslavská republika Makedonie, tam jsme se dohodli, že v Dubnu a u Černé hory zatím vyjednávání probíhají právě byla zahájena. A také i e, to financování pro e, naléhavé situace, to je na pomoc italským úřadům a dále e, agentura OSN pro uprchlíky a UNHCR a členské státy nadále i zvyšují eh, ty intenziv, intenzivní mechanismy pro evakuace. 1858 eh, osob bylo evakuováno z Libie a 1378 osob bylo přesídleno eh, po těch žádostech o přesídlení, kterých bylo více než 1700. Dále pořád ještě z Itálie je třeba eh, přesídlit eh, osoby, aby eh, nakonec abychom skutečně naplnili to číslo 35094. A neustále dále pracujeme na hm, tom, že budeme na hm, zprávě o pokroku, neustále budeme aktualizovat, doplňovat. Hm, Evropská rada přijala minulý týden důležitá rozhodnutí, které třeba respektovat a za, bude se konat první formální rada za rakouského předsednictví, a, která to potvrdí, takže budeme i e, potřebovat vaši podporu, tak abychom mohli e, ten, tyto programy co nejdříve uzavřít. Děkuji. A sedm minut paní Argovina. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Vážené europoslankyně, vážení europoslanci, Dovolte, abych vás seznámil s hlavními prvky nového přepracovaného návrhu z nařízení 277 z roku 2004 o vytvoření Evropské sítě imigračních styčních úředníků. Jde o to, aby se regulovalo, jakým způsobem budou ve třetích zemích členské státy umistovat styčné důstojníky a jak budou těto styční důstojníci pracovat v síti. V letech 2016 až 2017 jsme vypracovali důkladné posouzení stávajícího právního rámce, což nám umožnilo, abychom vůbec poprvé posoudili účinnost a dopad tohoto nařízení. Toto posouzení také poskytlo um, podklady pro tento nový návrh. Na základě tohoto vyhodnocení jsme byli schopni Eh, dosáhnout dvou hlavních závěrů. První je toto. Přibližně 500 styčných důstojníků, kteří jsou v současné době nasazeni v třetích zemích, jsou a zůstáv, zůstanou ceným, cenou devizou pro partnerství s třetími zeměmi a napomohou zvládat trvající tlaky způsobené migračními toky. Za druhé, stávající legislativa nedokázala plně využít potenciálu těchto důstojníků. A tato síť styčních důstojníků nefunguje tak, aby plně dosahovali společných cílů. Stejné závěry učinili také eh, vlastní důstojníci. A my jako komise jsme s nimi za poslední rok jak v Bruselu, tak i jinde eh, úzce spolupracovali. Uspořádali jsme osm zacílených workshopů po celém světě. Zjistili jsme, že je zapotřebí optimalizovat eh, mm, kapacitu těchto styčných důstojníků a také změnit jejich úlohu a odpovědnost v novém kontextu. V neposlední řadě je potřeba také vzít v úvahu nedávný trend nasazování těchto styčných důstojníků ze strany komise a agentur Unie. Návrh, který přijala komise 16. května, stanoví, jakým způsobem můžeme přizpůsobit práci těchto styčných důstojníků tak, aby mohli v rámci evropské sítě dosahovat svých cílů. Úkoly těchto styčných důstojníků pro imigraci nejsou některá nové. Naším cílem je maximálně vycházet z toho stávajícího textu. To znamená, že jsme se rozhodli přepracovat znění tohoto nařízení a nikoliv eh, navrhnout nové. Pokud jde o lepší zvládání migrace, tak tomu je zapotřebí konkrétní spolupráce při potírání nelegální migrace a související eh, trestné činnosti, jako například pašování lidí. chceme napomáhat eh, navrácení uprchlíků do třetích zemí a chceme také rozvíjet další projekty přesidlování. Důležitým prvkem je rovněž koordinace práce styčných důstojníků pro imigraci přímo v terénu. Zde komise bere v úvahu to, jakým způsobem členské státy na vnitrostátní eh, úrovni řídí tyto důstojníky. Navrhujeme vytvoření řídící rady, která by se stávala ze zástupců vedoucích těchto styčných ústojníků, byly to takzvané back office, tak, aby spolupracovali s agenturami, eh, které mají na starosti eh, spravedlnost a vnitro. Chceme, aby styční důstojníci měli eh, instrukce praktického charakteru, které jim umožní, aby tato síť byla řízena aktivněji. Řídící rada bude informovaná o objevujících se trendech v eh, migraci a je také možné vypracovat eh, souhrné soubory pro nové styčné důstojníky. Bude se v těchto instrukcích hovořit o nových trasách, o tom, jaké kontakty lze navazovat s místními orgány, a budou k dispozici také analytické produkty, které budou ve společném zájmu. Také počítáme s tím, že budeme nadále využívat stávajících kanálů komunikace a chceme zajistit, aby práce styčných důstojníků byla v minimální míře narušována. Tento návrh také eliminuje prvky toho nařízení, které byly považovány za velice byrokratické a měly velice malou operativní hodnotu. Je to například eh, eh, podávání zpráv eh, dvakrát za rok. Pokud jde o zpracovávání osobních údajů, k tomu budou také nové, nová ustanovení je zapotřebí, aby tady byl právní podklad pro zpracovávání údajů ze strany imigračních úředníků, styčních úředníků, a aby tyto úředníci mohli zpracovávat veškeré zvláštnosti týkající se přesídlení a dalších věcí. V neposlední řadě eh, komise počítá s vytvořením finančních eh, rezerv, finančních prostředků pro práci této sítě tak jak předpokládá společný dvouletý program. Budou se zadávat eh, studie malého rozsahu, bude poskytována podpora na školení, workshopy, semináře těchto imigračních úředníků, těchto stečních úředníků, tak, aby byly, eh, byla zajištěna aktuální úroveň jejich, eh, jejich znalostí a dovedností. Doufáme tedy, že tento návrh eh, bude úspěšně přijat. Děkuji a posledním řečníkem je pan Baran Vronský. Prosím, máte sedm minut. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych vás seznámil s návrhem komise o pozměně nařízení 277 o migraci a mezinárodní ochraně. Vlastní prezentaci eh, nabídne můj kolega Piotr, který má na starosti tuto složku. paní Sigan z DigiHome vám nabídla řadu statistických údajů. Myslím si, že to je vynikající příklad toho, jak údaje Eurostatu mohou eh, přispět k tvorbě politiky na úrovni EU. Některá z těchto údajů pocházejí ze zdrojů z Eurostatu, ale vě, většina z nich pochází z operativy. Je to proto, že Eh, rámec pro shromažďování údajů na straně Eurostatu není aktuální a eh, není schopen ehm, jak si zjistit, jaké jsou nedostatky v aktuální politice. Je zapotřebí poskytovat v této oblasti četnější a častější statistiku. Je to způsobeno radikální změnou v migračních tocích ze třetích zemí za poslední roky a vychází to také z potřeby zlepšit monitoring eh, tohoto migračního jevu a vyhodnotit politiku pro migraci na úrovni EU. Statistika v oblasti eh, řízení eh, migrace a žádostí o azyl obsahuje údaje o žádostech o azyl, údaje o oprávněních vydaných eh, příslušníkům třetích zemí a také řeší oblast eh, legislativy pro imigraci, včetně návratů. Zhromažďování údajů vychází ze stávajícího nařízení 862 z roku 2007. A kromě toho jsme využili také nařízení z roku 2010, 2016, které řeší vydávání eh, povolení k pobytu. Pak jsou tady další věci, je to například směrnice o modrých kartách, směrnice o jednotlivých, eh, jednotlivých vydává, eh, povoleních a tak dále. Takže toto jsou všechno právní akty, které eh, jsme využili, které využíváme pro svoji činnost. Jsou tady nově se objevující potřeby. Je tady zapotřebí eh, eh, dalšího schromažďování údajů, které je ovšem omezené. 28 členských států poskytuje své údaje a my e, nemáme žádnou možnost e, na ně naléhat. Zpráva o pokroku Evropské agendy pro migraci z roku 2018 stanovila potřebu poskytovat statistické údaje o e, migraci a žádosti o azyl a Evropský statistický systém musí pružně reagovat na nedávné změny v migraci. Kromě té zprávy, které komise vydala eh, k nařízení 2007, poskytovali vyhodnocení a ukázali, že statistika vykazuje eh, stále více mezer. Jaké jsou tedy cíle eh, těch úprav? Hlavním cílem je zvýšit relevantnost, přesnost, včasnost a frekvenci statistik. Ukázat eh, schopnost reagovat na aktuální politické potřeby. Zvýšit také stabilitu stávajícího systému zhromažďování údajů, takže toto schromažďování bude povinné. Jedním z cílů je také omezit eh, další eh, omezení respektive zátěž poskytovatelů údajů a také e, dát do rukou odpovědnost e, tak, aby bylo možné reagovat na potřeby v budoucnosti. Navrhovaná úprava nařízení se týká statistiky o žadatelů žadatelů o azyl. Poskytuje um, možnost poskytovat uh, aktuálnější údaje o přesedlování také, je, také bude umožněno lépe kontrolovat, jestli není žádost o azyl podávána dvojitě. Umožní také lepší statistiku o návratech a také lepší statistiku o vydání povolení k pobytu. Tyto potřeby e, vypracovávat statistiky vycházejí e, z dlouhodobých konzultací se zúčastněnými objekty, subjekty. Referenční období pro rok 2008 eh, již bylo eh, ve znamení nových eh, instrukcí pro vydávání, pro schromažďování údajů z roku 2007. Jsme ve, ve, ve velice úzkém kontaktu s národními orgány, stejně jako s příslušnými generálními ředitelstvími komise a dalšími agenturami jako je například podpůrný úřad pro azyl Frontex. Jsme ve velice úzkém kontaktu s národními statistickými úřady, mezinárodními organizacemi a dalšími zúčastněnými subjekty. Velký počet pravidelných eh, expertních skupin a eh, specializovaných eh, skupin pracuje již mnoho let a všechny tyto subjekty um, ehm, jak si dali na vědomí, že je potřeba zacelit tyto mezery ve statistice. Děkuji pěkně. E, chtěla jsem dát nejprve slovo koordinátorům, e, jako první Roberta Mecola za EPP, ta zde není, vystoupí později, takže Berge Cipel. Já bych ráda dala slovo Kataríně e, Kiriči. Dobře, takže zástupce Steven Sekar tady není, takže dostane slovo Natálie Grisbeck. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji Sofii. Dovolte mi několik slov k tomuto velmi zajímavému materiálu. Myslím, že je to text, který přichází ve správnou dobu. Je to vynikající krok a to je nejenom s ohledem na stávající situace, ale také s ohledem na operační interakce systému. Jak jsme právě zaznamenali, doš- v textu se uvádí, že posílená výměna informací je zde zcela klíčová v zájmu řešení těchto problémů a je zřejmé, že práce migračních tečných důstojníků je třeba, aby byla řešena eh, nejen na přeshraniční úrovni, ale i na národní úrovni. A já bych chtěla, aby nejen pokud jde o operativní činnost samotnou, ale také pokud jde o eh, hlavní cíle, aby to bylo řešeno tímto způsobem. A je třeba se zamyslet nad tím, jak nejlépe vyplnit eh, vzniklé mezery, abychom zajistili, že je zde funkční síť migračních styčných důstojníků. Druhá myšlenka spočívá v tom, že celý systém musí být dostatečně operativní i spolupráce s dalšími agenturami. My jsme si vyslechli Katrin de Bull z Europolu a ona říkala to samé, že je velmi důležité, aby fungovala organizace mezi IASA, Frontexem a Europolem, aby zde byla dána koordinace. To je klíčový cíl celého textu a myslím, že to pomůže celé věci, pokud se podaří co se podobného nastavit. Děkuji. Cornelia Ernst, Judita Tarantini. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi pohovořit o Evropském programu pro migrace. Nejprve koordinátoři, potom zpravodajové a pak ostatní. Děkuji. Eh, je to drobnost, ale zelení jsou v tuto chvíli jenom o něco větší než GUE, takže technicky mohu vystoupit. Paní předsedkyně, Dovolte mi vystoupit k Evropskému programu pro migrace. Já bych se rada ujasnila jednu věc. Včera zde byli ministři spravedlnosti a vnitra Rakouska, vysvětlovali program na následujícího půl roku, hovořili o azylu a migrace a mě to stále ještě mate. Já bych ráda, aby nám to vysvětlila Evropská komise. Jak se představuje Evropská komise následující půl rok nebo celé období až do voleb? Jak se představuje práce na jednotlivých materiálech? Ta práce se v tuto chvíli nikam nehýbe. My souhlasíme, co se týče přesidlování, co se týče řízení samotného, co se týče směrnic. Jak ale bude vypadat další proces? Jak si Evropská komise představuje i výstupy ze summitu před dvěma týdny, kde se hovořilo o schodě na dublinském nařízení. Víme, že když ráda standardně se dohodne na nějakém konsenzu, tak parlament není nikde v dohledu. A včera rakouské předsednictví, když jsme se ptali na platformu uh, při, při, při, přiřazení uh, osob a uprchlíků a migrantů na hranicích, tak nám neřekli žádné jasné informace. Já ne, si nepředstavuji, že nám teďka informace poskytnete celá podrobně, ale kam se má vyvinout celá tato iniciativa, co se týče obecného azylového uh, systému? Děkuji. Pan Zelsta tady není. Paní Kenge tady není, paní Kiniče přečte její přípis. Děkuji. Paní předsedkyně, ano, je to pravda, já zde vystupuji za paní Kienge, která je na Mali. Je šéfkou pozorovací mise před volbami. A tak se omlouvám za její nepřítomnost, ale přečtu, co vám chtěla sdělit. Děkuji pre- za prezentaci a za pozněcí návrhy komisy. Děkuji za změny nařízení o, o ustavení sítě styčných důstojníků už v roce 2015 v návrhu komise konstatovala existenci potřeby vytvořit eh, systém a politiku, která by zastřešovala jak vnější, tak vnitřní postupy. A všechny zúčastněné subjekty byly požádány o to, aby eh, spolupracovali, aby se sestavily priority pro Eh, spolupráce s dalšími zeměmi, respekt k lidským právům a základním svobodám. Stečný důstojník pro migraci je institut, který přesně odpovídá tomuto záměru. Komise však již sama konstatovala, že potenciál těchto eh, styčných důstojníků stále ještě nebyl úplně realizován. Stále vidíme nedostatky v eh, toku informací, vidíme nedostatky ve výměně informací a paní Kienge, paní zpravodajka, říká, že těch více než 150 styčných důstojníků v třetích státech a celková síť představuje opravdu velký potenciál pro správné řízení migračních toků. Paní Kienge rovněž souhlasí s většinou stanovení v návrhu komise a předloží jen několik pozměňovacích návrhů a bude se snažit o to, aby tok informací byl více homogenní, byla zaručena základní práva a svobody, zvláště u nejzranitelnějších osob, aby byly dodrženy principy zákazu diskriminace a non-refoulement v rámci celého naplňování nařízení. K tomu tedy chtěla říct paní Kienge toto a já vám děkuji i za ní. Děkuji a prosím paní Wikström. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se ráda obrátila na komisi a poděkovala komisi za poskytnuté informace, které nám na výbor komise dnes přinesla. Děkuji vám za projevenou důvěru. Děkuji, že jste mi důvěřovali jako zpravodajce k migraci a statistice. Já se těším na spolupráci se všemi, jako vždy, tomu tak je i tentokrát a myslím, že se shodneme, že statistika o migrace není až tak eh, žavé téma jako další materiál, eh, který mám na starosti, jako je dublinské nařízení a další. Ovšem, i statistika je velmi důležitá. Potřebujeme v tuto chvíli více než kdy předtím podložené informace k eh, azylu a migrace. A abychom tyto podložené informace měli k dispozici, potřebujeme statistické údaje ke všem příslušným oblastem. A já mám za to, a doufám, že i ostatní mají za to, že politika by se měla co nejvíce opírat o vědecké poznatky a tvrdá fakta. Proto prosazuji pragmatický přístup a bez ohledu na různá stanoviska v Evropě k migrační politice, všichni by měli sledovat jeden cíl a to je mít spolehlivé podložené údaje, které nám pomohou vyřešit jednotlivé problémy, s nimiž se v tuto chvíli potýkáme. Já v tuto chvíli provádím analýzu návrhu komise, spolupracuji s, se stínovými zpravodaji, my si to pročteme a dnes v průběhu dne se ještě vyjádříme a nebudu předjímat, jak by to mělo dopadnout všem vzhledem k tomu, jakou práci jsme provedli, tak už máme tu informaci, že že členské státy shromaždí mnohem více statistických údajů, než které sdílí s Eurostatem. Řada z nich je ochotna sdílet informace s neziskovými organizacemi a pak se tyto informace objevují ve zveřejněných zprávách. Řada statistických údajů ani není tak citlivá s ohledem na zveřejnění. Někde se objevují ještě další mm, informace a myslím si, že nové, nová kritéria nastavená na řízení by nám mohla pomoci, aniž bychom navýšili administrativní zátěž členských států. A já bych vám ráda odprezentovala návrh zprávy do 10. září abychom 27. mohli věc projednat. 4. října bude lhůta pro pozměňovací návrhy a já si představuji, že bychom mohli hlasovat ve výboru o této věci 20. listopadu s tím, že mandát na triolog by mohl být udělen na plenárním zasedání na konci listopadu. Zdá se to jako nabitý program, ale já si myslím, že bychom mohli ještě v rámci našeho mandátu projednat věc na trialogu. Pokud rada bude ochotná spolupracovat, bude ochotná se zapojit, tak jsem přesvědčena o tom, že my jsme schopni to téma v rámci našeho mandátu zvládnout. Děkuji. No, vážení kolegové, máme trochu sklus, mám zde ještě čtyři čtyři žádosti od slova paní, pan Zdechovský, pan Verže, pan Mí Miranda, pan Zolgrea. Každý dostane pouze minutu a půl a pak dám slovo znovu komisi, která odpoví na položené dotazy. Pane Zdechovský, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já velmi rychle chci poděkovat eh, zpravodaji a komisi Odprezentoval bych eh, stanovisko paní Mussolini. Evropští čelní představitelé konečně dali na papír úspěšnou migrační politiku v návaznosti na a výsledek práce na vnějším a vnitřním přístupu na základě předvídatelných racionálních pravidel azylu a migrace a na základě strukturované eh, koordinace práce jednotlivých členských států. Posílení sítě evropských styčných důstojníků by mělo být zarámováno stejným cílem a mělo být eh, podloženo konstruktivním dialogem jednotlivých zemí při Boje proti nelegální migraci a pašování lidí. Já bych jen rád řekl ke statistice, že potřebujeme opravdu důvěryhodné statistické údaje. Já bych rád položil otázku komisi. Chtěl bych se zeptat na situaci ve Švédsku. Sledujete tuto věc a e, zaznamenali jste ve zprávě dění v Malme, ty gangy. Je něco z toho, co bychom měli potřebovat pro naše práce? Děkuji, prosím, paní Verž. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám, že jste dovolila, aby tlumočníci mohli přečíst sdělení. To se neděje na všech schůzích. Musím říci, že jsem poněkud překvapena. Jsem stínovou zpravodajkou ke dvěma textům k stočným důstojníkům a ke statistice a tak si myslím, že bych měla vystoupit za Corneli Ernst. Máme na to hodinu a máme zde dva nové texty, prezentace komise, to si myslím, že není správné. Já se omlouvám, ale teď musím eh, hovořit velice rychle. Právě proto, jak málo času bylo vyčleněno na toto téma. Vrátíme se k roku 2015, kdy se začal řešit tento program. Tehdy jsme řešili čtyři kapitoly, čtyři eh, osy. A kam jsme se dopracovali? Když se na to podíváte v tuto chvíli a sledujete, jak vypadá migrační program, eh, co obsahuje, tak zjistíte, že to je o jedné věci, o nelegální migraci. A jedna věc zde opravdu nefunguje a to nikde ani v parlamentu a my se s tím nějak smířili. Říkáme, že chceme holistický přístup k migraci, že chceme vnější a vnitřní přístup k migraci a k migračním e, trasám. Jaké migrační trasy jsou pouze nezákonné, to přece nejde. Tak to nemůžeme k těmto věcem přistupovat. A já chci zde opět vyjádřit kritiku nad tím, co nebylo učiněno. Poslední rada opět podstatě zneužila fondy, prostředky z, tím, z toho rozvojového fondu a dala, ho, dala je do svěřeneckého fondu. Ano, statistiky jsou významné. Já jsem velice ráda, že může spolupracovat s paní Wikström na toto téma. Ano, pokud tyto statistiky ale budeme schromažovat korektně, tak se nám podaří vyvrátit některé lži. A já za GUE musím říct, že my jsme nezaplnili eh, vůbec eh, řečnickou dobu. My nemáme moc času. Tady nemůžeme být do noci. E, prostě to je plánovaná doba, musíme to respektovat. Takže bych chtěla i apelovat na ostatní kolegy, kteří přichází, aby respektovali e, ti, kteří zde hovoří, tak abychom mohli potom rychle přejít k hlasování paní Miranda. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla tady přednést jednu informaci k minulý týden. Eh, mm, je to informace týkající se statistik o mrtvých. Mrtví mají nějakou, eh, nějaký význam, tedy ti, kteří nebyli zachráněni, má to vůbec pro vás nějakou hodnotu? A evropský eh, přístup a evropská koordinace v migračních politikách vezme do úvahy také i ty členské státy, které nechtějí jako například Malta, nechtějí přijímat lodě vy tady hovoříte o tom, že se bude posilovat to vyloďování, ale Open Arms minulý týden, což je vlaj, eh, po, eh, loď pod vla, španělskou vlajkou, tak nemohla, eh, při, nemohla mm, zakotvit ani v Itálii, ani na Maltě. Takže zde ta slova jsou sice krásná, ty prezentace dokumentů také, ty legislativy také, ale statistiky mr- o mrtvých eh, ty eh, nejsou tak pěkné. A já bych ráda, abyste za komisi reagovali na toto, abychom mm, eh, Mm, abyste reagovali, protože zatím jsme neměli žádnou reakci, žádný kontakt vůbec. Jak je možné, že nemohou evropské lodi přistát, připlout a být přijaty v evropských přístavech? že my, my musíme jako eh, poslanci, jako evropské instituce s tím něco udělat. Děkuji, pan López Aguilar. Poslední, děkuji, paní předsedkyně komise. Evropská agenda migrace. Jenom čtyři body, protože my jsme do posud eh, o tom mm, mm, čtyři roky vlastně mm, v průběhu tohoto mandátu jsme o tom dohloubky diskutovali mnohokrát, dokonce na posledním plénu bylo navrzeno, navrženo, aby eh, eh, jste se vyjádřili právě k těmto čtyřem bodům. My jsme o tom mluvili na plénu. Za prvé ty přístavy a vyloďování. Jak zajistíme, aby přístavy respektovaly mezinárodní právo a lidská práva v severoafrických zemích, také bez vyjednání bilaterálních smluv, jak se to zajistí. Za druhé, e, e, směrnice o usnadňování, o facilitaci. My jsme požádali o její novelu, e, tak abychom nekriminalizovali humanitární pomoc a záchranné akce na moři. A za třetí, opět, my, e, většina Evropského parlamentu, neustále apeluje na ty zákonné trasy. Pokud ty zákonné trasy nebudou existovat, tak ta migrace musí být neregulární, nezákonná, protože e, ta zákona nemá žádnou šanci. Za čtvrté, e, solidarita, dobrovolná solidarita, no to hm, Eh, tady žádná solidarita není, ani podle Evropské smlouvy, podle eh, článku 80 eh, Evropské smlouvy o fungování EU. A jak Evropská komise dohlédne na to, že solidarita bude nedobrovolná, ale závazná pro všechny členské státy, nejenom na ty, ty, které chtějí poskytovat do solidaritu dobrovolně. To je všechno jasné. Dobře, a teď je velice rychle ještě komise. Také máte minutu a půl. Děkuji. Možná tři věci bych tomu řekla. Za prvé, eh, zpráva o pokroku, což je eh, eh, o jednotném reportingu. Tato zpráva analyzuje Eh, tedy komplexně eh, celkový pokrok v migraci a ukazuje to, že eh, je to dobré, když ke všem přistupujeme komplexně, budeme používat stejnou metodiku jako do posud. A mimochodem Evropská rada minulý týden také vyslala jasný signál, že pokud jde o migraci, tak musíme mít komplexní přístup v souladu s našimi evropskými principy a hodnotami, což je jediná cesta, jak řešit problémy, kterým čelíme v e EU. A vedoucí představitelé také i, jak jste řekla paní předsedkyně úvodem, také nastínili, jaké kroky je třeba přijmout. To znamená posílit externí, interní dimenzi a ochrana externích hranic. A mm, nadále budeme Eh, sledovat, eh, že skutečně tyto eh, oblasti se budou plnit, realizovat, včetně asilové reformy a také i budeme zvažovat alternativy regionální spolupráce mezi EU a třetími zeměmi. A teď k asilu. Odstavec 12 závěru Evropské rady. Tam je hodně informací o tom, jaký je stav a jaké další kroky hodláme přijmout. Za prvé je třeba zopakovat, že do posud eh, bylo dosaženo velkého pokroku za bulharského předsednictví eh, s cílem skutečně omezit počet eh, těch problémů, o kterých je třeba ještě vyjednávat. A to především jde o tu legislativu, která se týká azylu. Tam je třeba nalézt konsensus třeba ohledně dublinského nařízení a dále mm, azylové řízení, návrhy o azylového řízení. Tady třeba nalézt konsensus. Co znamená, že budeme pokračovat eh, v spolupráci s radou s cílem toto uzavřít co nejdříve a vydáme v říjnu k tomuto zprávu o pokroku. Děkuji, já se omlouvám, že vás takto krátím, ale máme málo času. Paní Arovíno, nevím, stále chcete také? No, ne, už odešla, takže dobře. To byly otázky i na ní. Pan Vronský možná velice rychle. Jenom bych chtěl poděkovat za vaši podporu a děkuji. Dobře, takže já eh, nemyslím asi, že eh, všechny otázky byly zodpovězeny, ale k tomuto tématu se budeme vracet. To je pouze začátek. A nyní rychle, rychle hm, eh, krátké hlasování. Okay, first... Za prvé, první hlasování, zpráva Koreo, boj proti praní peněz prostřednictvím trestního práva, je jedno hlasování pouze, zahaju hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dále Zpráva Ernst, ochrana osob eh, při zpracování osobních údajů, institucemi, úřadem, agentury Unie a volný pohyb těchto údajů za hlasování. Všichni odhlasovali. Končím hlasování. Eh, také přijato. A Eh, dále vzájemné uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci majetku, zpráv, majetku zpráva Grisbeck, za hlasování. A končím hlasování. Přijato drtivá většina a nakonec eh, zpráva FOS, agentura EU pro spolupráci v oblasti trestního soudnictví. Zahy hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Ano, to je takový highlight tady mého působení, mého života. Přijato. Okay, so... Dobře. A, takže se nám to podařilo. A nyní přejdeme k dalšímu bodu, což je eh, dialog, o eh, dialog, který se týká bezpečnosti s komisí. Okay, colleagues, can I... Kolegyně a kolegové, prosím, abyste se opět usadili. Můžete se bavit mimo jednací sál. Vítám pana komisaře Kinga. Účastní se třetího dialogu o bezpečnosti výboru LIBE. Jedná se o implementaci a aktuálního stavu v oblasti rozhodnutí, primského rozhodnutí a mého oblíbeného tématu EU-PNR. Došlo k 23. Eh, června k přípravnému setkání expertů, kde eh, byla prezentována zpráva komise. Eh, rovněž takto tuto studii provedl profesor Tum. Odborníci si ne pouze z úst komise, ale také od zástupců rady a spolkového úřadu pro vyšetřování Německa a profesor Tum se soustředil na výměnu DNA mezi členskými státy a zdůraznil to, že je velice obtížné eh, hledat přidanou hodnotu k těmto vyměňovaným údajům díky tomu, že je tady nedostatek statistických údajů. A hovořil také o možnosti prevence a stíhání trestné činnosti na základě těchto výměn údajů. Zdůraznil, že nedostatečné údaje znemožňují proporcionální zpracovávání údajů. Sekretariat rady podal zprávu o stavu implementace primského rozhodnutí v členských státech. Lhuta byla 28 srpna 2011, jinými slovy před sedmi lety. A podle této zprávy se zdá, že ve většině členských států ještě nejsou veškeré údaje plně operativně zpracovávány. Odborník německého kriminálního úřadu zdůraznil význam a nezbytnost eh, údajů vyměňovaných v rámci Primu. Ovšem zdůraznil, že jsou tady nedostatečné finanční zdroje v členských státech, které znemožňují implementaci um, kroky, které následují po uh, nalezení určité schody, uh, takzvaná, takzvaný postup vzájemné právní pomoci, uh, by určitě mohl být zlepšen. Deset členských států oznámili, že již transponovali směrnici o PNR. A komise obdržela 20 oznámení členských států, oznamujících, že očekávají apliko, aplikaci směrnici pro lety uvnitř EU a rovněž eh, byla položena otázka, jestli eh, ta ochrana údajů podle Primu eh, plní požadavky nové směrnice o ochraně policejních údajů. Prosím, ještě vydržte. Eh, byla položena otázka, jestli směrnice o PNR plní požadavky, které eh, klade Evropský soudní dvůr. Dále bylo zdůrazněno, že jsou velké mezery, které tato směrnice obsahuje, které se týkají čátrových letů, soukromých letadel, eh, aerodronů a přístavů. Takže Tolik úvodem, nyní dávám slovo panu komisaři. Prosím, máte 15-20 minut. Děkuji, jsem velice rád, že jsem mezi vás dnes dorazil, jsem rád, že vás vidím a také se těším na to, že vám budu moci dát eh, aktuální informace o těch údajích, které jste zmíněvala. Vždycky vítám příležitost eh, pokračovat eh, v diskusi s vámi, v diskusi o našich snahách vybudovat Unii bezpečnosti. Také vám velice rád řeknu veškeré aspekt, o veškerých aspektech této bezpečnostní unie. Eh, počátkem září eh, budeme mít strukturovaný dialog, budeme hovořit o tom, jaké prostředky teroristé využívají pro své cíle, budu hovořit také o úsilích, úsilí komise lépe chránit veřejné prostory, o našich eh, snahách bojovat proti radikalizaci našich eh, společenství. Budu hovořit také o tom, jak zlepšujeme spolupráci policejních složek i v oblasti kyberkriminality, kybernetické kriminality. Chceme dokončit eh, proces, na jehož konci bude přijatý eh, právní akt o ochraně kyberprostoru a také o dalších eh, aspektech bezpečnosti, o, čem, o čemkoliv. Dnešní dialog se soustředí na implementaci a stav směrnice EU PNR a premského rozhodnutí. Velice rád pohovořím také na tato témata. Jedná se totiž o základní aspekty naší práce při posilování našich reakcí na teroristické hrozby. A je to relevantní také pro eh, ochranu kyberprostoru. Info, sdílení informací a implementace jsou klíčovými faktory eh, naší práce na to se zaměřujeme. Už jsem to řekl ale zopakuji to. Abychom vytvořili efektivní unii bezpečnosti, musíme zajistit uh, realizaci veškerých závazků, ke kterým jsme se, které jsme učinili společně. A musíme také využívat stávajících nástrojů. Pokud se toto nebude dít, musíme s tím něco udělat. Směrnice PNR je stavebním kamenem naší Unie bezpečnosti a zpracovávání údajů z PNR je základním nástrojem pro to, aby Evropská unie mohla reagovat na vážné hrozby. Není žádný jiný nástroj, který by e, příslušným orgánům umožnil e, sledovat podezřelé lze sledovat podezřelé způsoby cestování, které nám umožní potažmo tedy eh, odhalovat potenciální nebezpečí. V současné době potřebujeme zajistit, aby eh, veškeré naše úsilí eh, nevešlo, nevešlo na zmar aby bylo možné vytvořit systém, v rámci kterého bude možné přijímat rychlá rozhodnutí. Jak jsme slyšeli, lhůta pro implementaci eh, uplynula v květnu tohoto roku a do této doby, podle informací, které mám, podalo 15 eh, členských států oficiální oznámení o tom, že transponovali tuto směrnici. Implementace v celé EU zatím nebyla dokončena a to mě dělá starosti. Nicméně máme důvody domnívat se, že v nadcházejících měsících zbývající státy provedou implementaci. Některé členské státy v tomto implementačním procesu pokročily méně než ostatní. Nicméně, podle mého názoru, všechny členské státy se chtějí angažovat v transponování této směrnice a e, vyvinout své systémy. Na základě informací od členských států se zdá, že zpracovávání těchto údajů PNR již nese hmatatelné výsledky. V dubnu tohoto roku jsem e, se podíval do oddělení e, v Belgii, kde se zpracovávají tyto údaje a které již eh, přinesly výsledky, ať už se jednalo o pašování peněz a další trestnou činnost. Nicméně, eh, ta nedostatečná transpozice eh, nejenom, že brání členským státům, které jsou ještě pozoru v tom, aby účinně postupovali, ale dalšími důsledky jsou také nedostatečná výměna mezi členskými státy a poskytování informací Europolu. Tento mechanismus eh, samozřejmě bude fungovat pouze tehdy, pokud se ji budou účastnit všichni, protože eh, řeče se tak silný, jak je silný nebo tak slabý, jak je nejslabší jeho článek. Je zapotřebí, členské státy plnily své závazky po celé Evropské unii. Občané by měli také těžit z eh, tohoto eh, mechanismu a z aplikace tohoto systému. Členské eh, tak komise v každém případě poskytuje veškerou pomoc členským státům v implementaci této směrnice, ať už je to financování, ať už je to výměna osvědčených postupů a tak dále. Na jednáních, kterých jsem se účastnil, jsem um, seznámil účastníky s konkrétními a detailními prvky. Komise také chce pod, poskytnout uh, podporu těm uh, členským státům, kteří v implementaci uh, pokročili. A samozřejmě budeme nadále poskytovat veškeré, veškerou asistenci. Zároveň chceme zajistit eh, maximální eh, funkčnost eh, tohoto mechanismu tak, aby bylo možné využívat všech prvků systému. V červenci se obrátíme na členské státy, které zatím neinformovaly o transponování směrnice. Financovali jsme dva pilotní projekty vedené členskými státy. Jejich smyslem bylo zajistit, aby bylo možné vyměňovat si údaje z PNR. Europol se tohoto procesu plně účastní. V současnosti je v síti Europolu 16 úřadů pro výměnu údajů o cestujících. Výměna osvědčených postupů, které se týkají aplikace této směrnice, probíhá a cílem je maximalizovat přínosy. Pokud je o primské rozhodnutí, výměna informací, myslím, se shodneme, je klíčovým prvkem spolupráce eh, vynucovacích orgánů. Spolupráce je zásadním prvkem. Během posledních deseti let, jak jste správně uvedla, od existence tohoto rozhodnutí se ukázalo, že to je velice účinný nástroj. Napomohl při řešení e, případu trestné činnosti. Zpětnou vazbu, kterou máme od vynucovacích orgánů e, v členských státech, můžeme mm, označit jako velice pozitivní. Nicméně Primské rozhodnutí zatím nebylo implementováno ve všech členských státech a navzdory tomu, že Evropa poskytuje veškerou finanční a technickou pomoc. Mezi lety 2008 až 2013 poskytla komise více než 20 milionů euro na projekty spojené s primským rozhodnutím. V, v rámci Fondu bezpečnosti bylo poskytnuto 22 milionů euro a další 3 miliony euro poplynou na realizaci ehm, projektů v, ve forenzní oblasti. Komise také zahájí řízení o neplnění povinností eh, vůči těm členským státům, které nedržely lhůtu. Týká se to čtyř členských států. Všechny tyto členské státy ovšem projevily nebo prokázali určitý pokrok v implementaci. Takže nyní nastal čas, abychom si e, vyměnili informace o tom, jak vidíme budoucnost. Jsou tady nedostatky. Je to například e, pomalá reakce na e, určité záchyty informací. Je možné využívat technologii a forenzní vědu. To bychom měli vzít v úvahu při úvahách o budoucím fungování krymského rozhodnutí. Jak jsme, jak víme z směrnice o policajní spolupráci, je zapotřebí, aby veškeré policajní složky postupovaly podle této směrnice. Komise také bude eh, zkoumat technické možnosti a proporcionalitu nových technických eh, řešení a zpracovávání nových typů údajů zavedem, zahájíme eh, studii o proveditelnosti, která bude zkoumat možnosti v členských státech. Eh, studie EP o výměně informací v přeshraničním eh, režimu je nepochybně dalším vkladem pro práci. Tato studie bude k dispozici, nebo výsledky této studie budou k dispozici počátkem příštího roku. Mám ještě pár minut, takže využiju k tomu, abych zmínil další dva pilíře naší práce, které směřují k vytvoření inteligentních a robustních systémů. Eh, zacelit tu informační mezeru. Zde bych rád poděkoval vám a paní Gal, zpravodajce a také stínovým zpravodajům za, za úspěšné odhlasování ETIASu na plenárním zasedání minulý týden. Také eh, je tady dohoda o vstupu a výstupu. Domníváme se, že tím se stanou naše hranice bezpečnější. Eh, hlasování o agentuře EU LISA také proběhlo. Zde bych rád poděkoval zpravodajce a stínovým zpravodajům. Eh, bude nyní možné lépe zajistit fungování veškerých agentur, které se eh, zaměřují na ochranu osobních údajů a sledování trestné činnosti. K tomu tedy slouží EULISA. Určitě budeme mít možnost o všech těchto věcech debatovat ještě později. té, na tomto výboru jsme se věnovali otázce interoperability a Evro, kolegové položili uh, řadu otázek. Tehdy nebyl prostor na zodpovězení všech odpovědí a já jsem uh, odpovědi sepsal. Poslal jsem je panu Klodovi a doufám, že v těch odpovědích eh, najdete informace, které jste požadovali. Eh, každopádně i dnes se těmto tématům můžeme věnovat. Eh, posílení bezpečnosti občanů musí jít ruku v ruce s respektováním základních práv. O tom se hovořilo mnohokrát. Jak jistě víte, velice úzce spolupracujeme s, s tím souředníkem pro dohled na ochranu údajů. Spravodajové eh, se snažili, stejně jako celý výbor Libe, aby všechny tyto návrhy byly projednány. Brzy začne tripartitní diskuse, bude to po letní přestávce a do konce tohoto roku by měly být diskuse ukončeny. Chceme tedy každopádně pokračovat v, v zlepšování výměně, výměny informací, což je podstatný krok k vytvoření Unie bezpečnosti. Takže ta práce za poslední měsíce a roky přinesla pokrok, nicméně ještě je před námi hodně práce a já se ale těším, že tato práce bude eh, společně s vámi úspěšná. Děkuji pěkně. Nejprve dám slovo koordinátorům. Je to, jsou to ti, kdo tady jsou, takže paní Mecola to není, takže nyní dostává slovo paní Sipel. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Dovolte, abych položila několik otázek. Velice často uh, slyšíme, že v bezpečnosti se toho nedělá uh, dostatečně musíme více chránit občany. Když se podívám na statistiku trestních činů, tak mám pocit, že eh, v řadě oblastí eh, počet eh, trestných činů nestoupá, naopak klesá. Ovšem, tady jde o něco jiného. V této zprávě jsme slyšeli opětovně, že neděláme dost, že mm, předpisy se neplní a ta přijatá opatření nejsou realizována. Pokud je o PNR, tak eh, tam lze eh, vysledovat eh, potenciální trestnou činnost, ale k tomu je zapotřebí velkých finančních prostředků, velkého množství personálu, který mnohde chybí. Ovšem, Eh, ten původní záměr EU PNR bylo odhalovat teroristickou činnost a já bych ráda věděla, do jaké míry se toto podařilo. Vy jste zmínil jeden belgický případ, kde byly dobré výsledky. Jednalo se o drogy, terorismus a eh, hotovost. Eh, vy jste zmínil svoji eh, návštěvu na tom eh, oddělení pro PNR a ráda bych věděla, co se konkrétně stalo, jestli byl někdo začen, nebo jestli jste um, našli nějaké podezřelé. Eh, když slyším, kolik milionů se každoročně ne pouze ze strany EU investuje do toho systému, tak je otřesné uvědomit se, že ani tak to nefunguje. Jsou to miliony evropských eh, daňových poplatníků, které jsou tady používány, a, ale kromě toho si myslím tady, že ty prostředky nejdou pouze od komise, ale i od členských států. Je tady otázka účinnosti těchto opatření. Eh, myslím, že Evropská unie do toho vložila asi 15 eh, milionů euro a tak jako tak ten systém nefunguje. Proto můžeme spochybnit tedy jestli je, jsou tyto prostředky využívány účinně, když to nefunguje. A další věci, fake news, dezinformace, eh, máte nějaké představy nebo nějaké pokyny pro to, jak by se tady dalo postupovat, jak postupovat v případě fake news a tak dále a jak eh, tedy předcházet objevování těchto informací v těchto obje, ohromných objemech dat. Merci. Děkuji paní předsedkyně, děkuji panu komisaři Kingovi, že opět eh, za námi přišel a eh, odpovídá na naše otázky. Děkuji i za ten humor, který jste doplnil, který se týká PNR. Eh, pokud jde o tu dlouhou cestu, než se nám vůbec podařilo hm, přijmout PNR. Já eh, eh, bych chtěla zdůraznit, že my jako výbor, my jsme si přáli PNR, ale PNR evropské jediný nástroj, a ne 27 nebo 28 PNR. A alespoň pro moji frakci platí, že jsme chtěli obligatorní pře- hm, přenos dat takže mm, vy jste tady velice dobře to prezentoval a konstruktivně, ano. Bylo to velice naléhavé, určitě kolegové si pamatujete, že my jsme e, již teď několik let poté, mm, to je tak, máme 15 států, které mají PNR s tím, že mají systém, který skutečně přináší určité informace týkající se ochrany a bezpečnosti evropských občanů ale který vlastně zůstává nástrojem, který není kompletní, by se dalo říci. Mm, a ani není tak evropský, jako by mm, bývala si přála většina našeho výboru. Takže děkuji za vaše informace, které jste nám předali dnes dopoledne a já mm, bych měla otázku na ty čártry tady zatím je takové vakuum, neexistují údaje o těch, kteří organizují buď eh, atentáty nebo trestnou činnost, trestnou činnost a mohou tedy v podstatě obejít systém PNR. Eh, vlastně to umožní těm velkým letištím chránit bezpečnost občanů, ale pokud jde o eh, ty čartrové lety nebo ty, ta malá letiště, no tak tady to je taková díra v systému. Mm, určitě vám to neuniklo. A potom moje druhá otázka, velice rychlá. E, ta se týká ustanovení, která e, v této směrnici organizují přenos, dobrovolný přenos dat, pokud jde o lety mezi členskými státy. A mm, já se ptám, je to něco, co se vyvíjí, nebo bere to, berou to členské státy vůbec do úvahy? Děkuji. Thank you, Mrs. Sargentini. Yes. Děkuji, paní, paní Sargentini. Děkuji, paní předsedkyně. Dvě otázky z mé strany. Pokud jde o PNR a o, mezi EU a Kanadou a naším vlastním systémem o informacích o cestujících, chce se zeptat, Evropští cestující přijíždějící do Kanady a znovu odjíždějící z Kanady, tak u nich pakliže neexistuje identifikované riziko terorismu, budou jejich údaje následně vymazány z databáze Kanady? O to totiž žádáme. A v červenci 2017 soud vynesl výrok, že by tomu tak mělo být, ale na, jsou zde rozdíly mezi chováním jednotlivých databází a evidencí. Není to neuvěřitelně eh, zvláštní, aby Kanada žádala o to, aby tyto údaje byly vymazány a zároveň tam neexistovala reciprocita, pokud jde o rozhodnutí rady Prim je to rozhodnutí z roku 2008, to znamená, že kapitola o ochraně osobních údajů je zastarala. Je zde jenom odkaz na úmluvu 108, ale v roce 2008 jsme přijali eh, směrnici o ochraně osobních údajů. V roce 2018 tady máme zde nov, nový režim pro ochranu osobních údajů a tak se ptám, jestli rozhodnutí PRIM bude aktualizováno, aby zde byly lepší nastavené pojistky ohledně ochrany osobních údajů, aby odpovídaly nové situaci. Děkuji. Paní Ernst odešla, EFDD, ENR tady také není, takže se obracím na jednotlivé členy, kteří požádali o slovo. Paní Kiniči, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat panu komisaři Kingovi že přišel a za úsilí, eh, které od svého eh, mandátu eh, věnuje právě, právě tématu bezpečnosti. Ale jak jste sám řekl, bohužel pořád tady jsou různé mezery a velké mezery, pokud jde o rizika. Jak pokud jde o primské rozhodnutí, zde jsme to slyšeli, co se týče PNR, tak vlastně ani členské státy to plně nerealizují. Já se tedy ptám, jaké jsou ty potíže, jsou to spíše ekonomické potíže, třeba jak zafinancovat to či ono, nebo protože původně jsme vůbec neplánovali eh, nutnost eh, členské státy finančně podporovat a Stačí eh, celá ta podpora, kterou komise poskytuje členským státům? Vy jste také hovořil o monitoringu a to se mi zdá skutečně chválihodné. Ano, pomáhat členským státům, aby mohli realizovat eh, tyto mechanismy. Zatím chybí 13 států, jak jsme slyšeli vůbec, aby se plně realizovalo PNR. Například vy jste také hovořil o výměně dobrých zkušeností a v tomto smyslu i ta agentura Europol by mohla hrát nějakou roli. A jak tedy mm, podpořit eh, její větší roli a součinnost s členskými státy v oblasti PNR? A další téma, které zmínili předřečníci, to se týká bezpečnosti infrastruktury, kritické infrastruktury a veřejné infrastruktury. Především v posledních dnech je to eh, bezpečnost dopravy i ve výboru pro terorismus. Budeme věnovat tomu tématu určitý prostor. Bezpečnější eh, tedy eh, přístavy, nádraží, letiště a vůbec doprava jako taková. Zde komise se již věnovala tomuto problému a mm, mm, neměli bychom rozšířit směrnici PNR, aby pokryla i tento aspekt. Děkuji. Uh, děkuji. A prosím pana Lenarta. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji uh, panu komisaři. Říkáte, že bychom měli učinit více z hlediska bezpečnosti a děkuji vám za veškerou iniciativu, kterou jste zatím vyvinul, ale eh, jsem docela překvapen, když eh, slyším kolegy, kteří hovoří o tom, že mm, je potřeba spochybnit eh, naše kroky v oblasti bezpečnosti, protože kriminalita klesá, ale to je jako říkat, že bychom měli zastavit kroky k zájmu růstu pracovní příležitosti, pokud nezaměstnanost klesá. Já chápu, co říkáte. PNR sehrává v této věci zásadní roli a já jsem docela zklamán, pokud vidím úroveň naplňování směrnice PNR. Máme za sebou několik let. Eh, parlament byl často obvinován, kritizován a EPP se na tom podílelo a v tuto chvíli se podařilo dosáhnout dohody, abych předpokládal, že všichni členové, eh, všichni v radě, všechny členské státy by se v tuto chvíli měli maximálně vynasnažit o to, aby eh, došlo k naplnění. Jak říkáte, jak říkáte, nedostatek um, naplňování této směrnice omezuje um, zásah a účinek uh, celého nařízení. Pokud uh, jde o tuto záležitost, je uh, důležité si udělat představu i o vnitroevropských letech a já bych rád, abyste se k tomu ještě více vyjadřili, jak nedostatek naplňování, eh, schromažďování evidence údajů ovlivní celkové fungování režimu PNR. Děkuji, prosím, paní Gomez. Pane komisaři, já bych ráda řekla, že jsem žádala o informace a nadále o ně žádám. Jak členské státy postupují? existovaly původní mezery v, v režimu PNR u aerodronu, u soukromých letů, čátrových letů tyto informace shromažďovány nebyly. Já se ptám, jestli, když je zde ta zjevná obava ohledně bezpečnosti, obava ohledně mm, těch mezer, tak já kdybych eh, byla někdo v Sýrii, kdo se chce vrátit do Evropy, tak bych jela do Libie, do Tripoli, spojila by se s Karameliši, zavolala bych pana Grodovanafa, zařídila bych si přes Maltu a přes kancelář premiéra šengenské výzum, eh, Libice by zaplatili něco jako tři tisíce za výzum a v roce 2013 a 2014 bylo vystaveno 88 tisíc pak bych se odstla na Maltě, vzala bych si trajekt, těch trajekt na Katáně je spousta, trajektů spousta. A pak bych se dostala do z, z, z Valety dál v, po, po, a pokračovala bych Pokračovala bych do Itálie, do Katalánie. Bylo by to jednoduché. Takhle to funguje každodenně. Já jsem komisi informovala o tomto konkrétním případu i o dalších a tak se ptám, jak probíhá vyšetřování. Mimochodem, policejní úřednice na Maltě, kteří byli ti, kteří řešili ten případ, tak ti byli nakonec zatčeni za práci na uh, malckém letišti, kde neumožnili vstup osobám, které takovéto vizum neměly. Eh, je zde další žádost o slovo několik, tak já položím několik otázek sama. Já myslím, že ta otázka, jestli bychom měli činit více nebo méně, je na místě. Otázka by měla spíše znít, co řešíme v tuto chvíli. Není to něco jako celé bezpečnostní divadlo? Já za posledních 15 let, co řešíme tuto otázku, tak mám pocit, že je to něco jako čínské mm, eh, loutkové divadlo. Za prvé, není zde žádná dopadová studie ohledně těchto opatření. Chybí, zcela chybí. V jiných oblastech by se taková absence dopadové studie vůbec netolerovala. Tady to projde. Není zde e, míra naplňování a implementace. Pamatujete na uchovávání eh, dat. To bylo pár členských států. Něk, několik z členských států to zablokovalo na základě ústavně právního pořádku. Pak pasy a otisky prstů, to je urgentní záležitost. A najednou se dozvíme, že sedm zemí, včetně Švýcarska, si vyměňuje údaje. Komise to řešila, je to Belgie, Německo, Česká republika, Francie, Itálie, Rumunsko a Švýcarsko. Ale je zde nový návrh k občanským průkazům a otiskům prstu. A stejně jako pan Lenát, já se táži a pamatuji se, že jeden z kolegů v EPP říkal, když já jsem tehdy nechtěla posunout o dva týdny hlasování, tak říkal, příští útok bude na vás to byly dva týdny. A kde jsme se odstli v tuto chvíli? Můžete mi to prosím někdo vysvětlit? Mně je jedno, jestli je to 10, 15 nebo 17 členských států, který se to týká. Já bych ráda věděla, o co zde jde. Proč nám říkají, že bychom měli materiál podepsat a když vzneseme otázku o základních právech a svobodách, taky nám je řečeno, že to pozastavujeme, blokujeme. Blokujeme to? Ohledně BNR vám mohu říct, že zde do toho nevstupuje jenom soudní dvůr, který každý ignoruje, včetně komise členských států, jako kdyby tam vůbec nebyl, ale i moje vlastní eh, vláda, můj vlastní stát, moje stanovisko k tomu je zřejmé, se chová podobně. Je zde jasné stanovisko v Nizozemsku, že tato směrnice nemůže být implementována ve stávajícím znění. Je to něco jako uchovávání dat. A německý ústavní soud a komise na to tlačí, členské státy na to stejně tlačí, členské státy za to dokonce dostávají peníze v rozporu se všemi ujednáváními. Uh, policejní směrnice eh, vzhledem k tomu, jak členské státy a komise vnímají otázku ochrany osobních údajů, tak já předpokládám, že ta lhůta 6. května dopadla tak, že jenom dva členské státy toto naplnily a 26 států eh, dostane upozornění ohledně porušení pravidel smlouvy. Takže každý říká, a já to slyším neustále, jak je něco důležitého, jak je něco užitečného, zásadní, bojovat proti kriminalitě, ale právě pravda je, že my ani nevíme, jestli je to pravda. Nevíme. Protože neproběhla dopadová studie, neproběhlo vyhodnocení, analýza, zpráva ukazuje, že statistika neexistuje k tomu, aby případně vyvrátila určitá tvrzení. Prostě neexistuje. Možná ta tvrzení jsou pravdivá, ovšem my to neposoudíme. Takže než se pustíme do debaty, jestli usilujeme o více kroku či méně kroku, měli bychom se zamyslet nad tím, co brzdí členské státy, proč ne, nenaplňují směrnice, kolik peněz Evropské unie na tuto záležitost jde a co činí komise, pokud jde o členské státy, které celou věc nerealizují. Já já jsem se vždycky stavila velice kriticky k těmto materiálům, ale já nejsem připravená hlasovat o dalším předpisu, aniž bychom věděli, o jaké situace zde zde jde u primského rozhodnutí, hovoříme o sedmi letech. Takže bych ráda věděla vždycky, co se děje. 15 členských států naplnilo PNR a 20 jich chce zavést eh, vnitroevropské lety, takže to jsou i ty, které to ani nerealizovaly zatím a už chtějí zahrnout do celé věci i vnitroevropské lety? Můžete mě obvinit z toho, že tomu nerozumím. Ale jak mě to má přesvědčit, že tohle by mělo zajistit více bezpečnosti? V tuto chvíli už máte prostor se vyjádřit. Bez mikrofonu. Děkuji za položené dotazy. Někdo se tady vyjádřil, že jsem vyzbrojen uh, humorem. O, docela pomáhá, že jsem Brit, takže ten předpoklad je na místě, ale téma, o kterém hovoříme, je docela vážné a já se k němu stavím vážně a stavím se vážně k této debatě a stavím se vážně k těm podrobným otázkám. A rovněž také vážně vnímám tu frustraci, kterou cítím z řady z vás ohledně toho, do jaké míry se tato situace vyvíjí a jak se pokročilo. A já nejsem ten, kdo by se měl vyjadřovat k tomu, zda potřebujeme zajistit bezpečnosti více nebo méně. To je na členských státech, aby se vyjádřili a na radě, aby se vyjádřila. A Evropský parlament má v tomto směru přeskoumat jednotlivé návrhy a pak nám dát zpětnou vazbu. Takže já se nechci poštět do debaty, která, myslím, by nebyla až tak plodná, zda tedy potřebujeme bezpečnosti zajistit více či méně. Já mám osobně za to, že jakýkoliv útok, zvláště teroristický útok, je příliš a my bychom se měli dohodnout na praktických krocích, abychom omezili možnosti terorostu způsobit nám jakoukoliv škodu. Ale chci se vrátit k několika bodům, které byly eh, vyjádřeny. Nejprve k charakteru toho, jak jsme uchopili celou situaci. Já si nemyslím, že jsem kdykoliv použil formulaci v našem eh, v naší výměně, že příští útok bude na vás, nebo tohle vám eh, nacpu do chřtánu, či obvinuje vás z toho, že celou věc blokujete. Myslím, že jsem takovou formulaci nikdy nepoužila. Pokud jsem ji použil, tak mě prosím informujte o tom momentu, já se potom uh, omluvím. Nejprve vystoupím já, potom vy, paní předsedkyně. Já se vyjádřím a pak se vyjádříte vy, paní předsedkyně. Myslím, že jsem takovýto přístup nikdy za poslední dva roky, co spolupracujeme, nezaujal. Pokud jsem jej zaujal, tak já se zcela a z, plného, z celého srdce omluvím. Náš přístup v dané oblasti musí být opřen o hodnocení a fakta. A naprosto s vámi souhlasím že když se na něčem domluvíme, musíme věc sledovat i dále. Pokud je nesledujeme, pokud nenavážeme na dané kroky, tak zklameme naše občany. A to jsem vždycky prosazovala, nadále prosazuji. A nepřistoupím na tvrzení, že neproběhlo vyhodnocení původních návrhů. Já jsem vypracoval na vaše žádost docela rozsáhlé hodnocení těchto opatření za 15 let. Vy jste měli pravdu, že by takové hodnocení mělo být vypracováno. Já jsem to vypracoval. Já jsem to předložila, vy jste se nikdy nezeptali na cokoliv další. Já jsem vám po... ten dokument předložil a žádal jsem vás o podrobnou debatu. Vy jste tu debatu se mnou nerealizovali, vy jste naopak pokročili dál, aniž by taková debata proběhla a není pravda, že není vypracována dopadová studie. Byla vypracována k jednotlivým materiálům ještě než jsem nastoupil do funkce. U některých takovýchto materiálů dopadová studie vypracována nebyla. Před mým funkčním obdobím já jsem na tu kritiku přistoupil, já jsem s vámi souhlasila a v, u posledních návrhů, na níž jsem pracoval, dopadové studie byly vypracovány, možná jste je mohli kritizovat, možná jste mohli říct, že nejsou dost podrobné, ale nemůžete říct, že neexistovaly. My jsme vypracovali eh, dopadovou studii o interoperabilitě, v tuto chvíli vypracováváme dopadovou studii o teroristických krocích na internetu. To jsou jenom příklady toho, s jakým nasazením se snažím o eh, rozpracování této záležitosti, abychom pracovali podloženě. Naplňování, to je klíčová záležitost a já zde uh, zažívám podobnou frustraci jako vy. Je mi také líto, že si v některých oblastech naplňování nevedeme lépe, zvláště tam, kde jde o ty rozsáhlé materiály, které se řeší velice dlouho, jako je PNR. A to není žádná omluva, ale uh, Myslím si, že si vedeme lépe zde než v jiných oblastech, to musím říct. Mám obavu ohledně směrnice ZNIS, což je zásadní stavební kámen boje proti kybernetickému zločinu a přesto zde si myslím, že jsme pozadu pouze devět e, členských států už e, nás informovalo o transpozici a já bych rád, abyste se věnovali změnici z NIS a abyste, abyste e, mi kladli otázky i na toto téma. Nevybírejte si jenom jedno téma nebo druhé téma. S, snažte se na to dívat komplexně. Já myslím, že členské státy by měly být tlačeny k implementaci všech těchto klíčových agent. K PNR to je veliká akce. Máme zde 15 členských států, které formálně informovaly komisi o provedení transpozice 27 je to 27, protože Dánsko má opt-out. 27 členských států nám zaslalo, a to bylo cílem, eh, seznam kompetentních orgánů, které mají právo obdržet eh, údaje o PNR. 22 členských států z těch 27 nás informovalo o, o ustavení jednotky k PNR, 21 nás informovalo o svém záměru uplatňovat směrnici i na vnitroevropské lety. A abych se vyjádřil k vaší konkrétní otázce, musíme vyčkat, až budou všechny aspekty naplněny. To jsou tedy informace o cestách. Tato čísla vykazují určitý pokrok a já přiznávám, že je nedostatečný, ale měli byste eh, mě tlačit do dalších snah a stejně tak se to týká členských států. Eh, je, těch členských států je 8, to, to znamená trošku více, než jste říkala, ale není to dost a měli bychom se zasadit o to, aby došlo ke zlepšení. Měli bychom se snažit o účinnou a úplnou implementaci. A nyní k dalším dotazům, těm podrobnějším. Otázka případu PNR. To je vynikající otázka. Pokud říkáme, že PNR se využívá u řady případů, nejenom u teroristických případů, ale i u případů týkající se mm, jiných typů trestné činnosti. Máte pravdu, že bychom měli o všech těchto akcích eh, provádět širší výměnu informací, ale to ne tedy v tomto formátu. To, pokud bychom se měli zabývat formátem pro výměnu mm, důvěrných informací, tak eh, budu rád, pokud o tom budeme hovořit. Já, když hovořím s členskými státy, tak eh, mi jsou uváděny konkrétní příklady. Naposledy, když jsem byl ve Spojeném království na, na půdě této jednotky pro PNR, tak jsem viděl přímo na místě konkrétní příklad. Někdo byl zadržen na základě poskytnutých informací, zatímco jsem byl v budově. Nebyla to teroristický případ, ale případ jiné trestné činnosti. Pokud chceme realizovat co se podobného, tak ano, ale ne v daném formátu omezeném. Nyní k těm povinnostem eh, provádět výměnu informací. Jak už jsme řekli, já jsem nakloněn myšlence, že bychom rozšířili povinnosti provádět výměnu i informací. Máme zde možnosti, jak konkrétně tyto povinnosti zakotvit pro členské státy ohledně výměny informací a já jsem zcela otevřen takové myšlence. Je zde však problém s PNR. My chceme, aby výměna informací byla co možná nejrozáhlejší, a když jsme sjednávali s vámi směrnici PNR, tak jsme tam nezakotvali automatickou výměnu informací. Probíhala debata o nutnosti vyvážet výměnu informací na jedné straně a na druhé straně, aby nebyl přebytek informací. Tehdy byl rozsudek který říkal, že jednotky PNR by měly vyhodnocovat, které informace jsou eh, účelné, protože není účelné, aby těch informací byl eh, přebytek. Není možné, aby všechny informace byly eh, vyměňovány. To znamená, že musí proběhnout určitý úsudek o tom, co je důležité a podstatné, jakmile bude systém spuštěn a já se zasadím o to, aby byl, tak bychom měli detailně vyhodnotit, jak funguje, jak probíhá výměna příslušných a, a vyhodnocených informací. Měli bychom se potom zamyslet, eh, zda jsme spokojeni či nikoli. Musíme dbát na vyváženost mezi tím, abychom dostali dostatek informací, ale zároveň se neutopili v eh, přílivu informací. K otázce mezer v režimu PNR, což je záležitost, o které jsme již hovořili, paní Gomez, nám to několikrát eh, celá legitimně vyčetla. Nejde jenom o čártrové lety, ale i o jiné případy přeletů, které mohou z celého režimu vypadnout. Já se pokusím to říci jasně. Doufejme, že jasně než v minulosti. Já se budu snažit eh, to učinit proto, abychom tuto debatu posunuli dál. Jsem si však vědom toho, že nejsem schopen odpovědět na všechny vaše dotazy. Eh, máme za to, že jsme schopni rozlišit mezi subjekty a osobami, které využívají letounů pro komerční účely a osobami, které využívají letounů pro nekomerční účely. Pokud jste subjekt, právnická osoba či fyzická osoba, chcete si pronajmout, eh, chcete pronajímat své letouny jiným osobám pro účely přeletu či pro poskytování jiných služeb, tak máme za to, že takovýto e, přístup by měl spadat pod definici 3.1 směrnice PNR letecký přepravce. Čártrové lety by měly být tedy podchyceny touto definicí e, leteckého přepravce. To chci říct naprosto jasně. A my v tuto chvíli se budeme zasazovat o to, aby tato definice byla takto vnímána. Směrnice PNR rovněž také umožňuje v tomto režimu řešit malé letecké společnosti je to trochu snažší v jejich případě, pokud jde o vyřizování papíru. Ovšem, eh, i když je to jednodušší, tak to neznamená, že jsou z toho zcela vyněti. Eh, informace, které mají tyto společnosti poskytovat, by byly podchyceny v, Excel, v Excelu či ve Wordu nebo v jednoduchém e-mailu. To znamená, že informace, které oni by poskytovali, by byly omezenější než u velkých leteckých společností. Ovšem, myslíme si, že i u nich je lze vyhodnotit, že patří mezi subjekty pod směrnicí PNR a tak toto budeme prosazovat. Já nejsem schopen zodpovědět vše, touto odpovědi všechny otázky, na které paní Gomez upozorňuje poslední dva roky, ale mm, budu se snažit. Pokud jde o mezinárodní režim eh, PNR, já vím, že do značné míry to vnímáte jako frustrující situace u mezinárodního režimu PNR. Musíme jít krok za krokem. V tuto chvíli eh, jednáme s Kanaďany, je vydán mandát. Mandát začalo jednání ohledně toho, jak uchopíme rozsudek, o kterém hovořila paní z Argentíny. V minulosti to fungovalo tak a já předpokládám, že to bude eh, fungovat i Eh, v tuto chvíli, že se jedná a pravidelně bude eh, Evropský parlament informován. Nejsem si jist, že to zvládneme realizovat v tomto formátu, ale můžeme si vybrat, zda tady použijeme formát z minulosti, ale jsem i připraven eh, se k vám dostavit a informovat vás o pokroku jednání. Chceme postupovat maximálně transparentně Zároveň se budeme snažit prosazovat směrnice PNR v evropském režimu. Pokud bude potřeba některé prvky tohoto režimu v souladu s judikaturou poupravit, tak pak to učiníme. Je třeba si uvědomit, a vy si to nepochybně uvědomujete, že zde existuje několik eh, předpokladů. Odůvodnění eh, výroku eh, soudního dvora bude mít vliv na možnosti a pravomoci třetí státu schromažďovat údaje o evropských občanech, kteří cestují na území tohoto třetího státu. To je vlastně základ celé další debaty a výroku soudu v souvislosti s Kanadou, ale to neznamená nutně, že to bude podobně fungovat i v tom evropském režimu, kde shromažďování údajů probíhá eh, mezi členskými státy pro účely nikoli ostrahy hranic či kontroly migrace, ale hlavně v rámci boje proti teroristickým a jiným eh, trestným činům. A to je případ shromažďování těchto údajů při odjezdu z daného území eh, státu, který tyto informace shromažďuje. A nyní ještě a to je tedy k otázce PNR. Tam myslím, že jsem se vyjádřil maximu otázek. Ještě rozšíření režimu PNR na další formy dopravy. Ještě na otázka tady. Jak víte, změnice PNR nedává členským státům mandát rozšířit režim PNR na jiné formy dopravy. Ovšem tato možnost není vyloučena a my v tuto chvíli jednáme o dané věci, o možnosti výměny informací v oblasti železniční dopravy. Máme za to, že je třeba se zvláště nad železnicí vážně zamyslet z hlediska bezpečnosti, jelikož bohužel i na železnici byly útoky. Týkalo se to železničních nádraží i vlaků. Proto jsme v červnu vypracovali podrobný akční plán k bezpečnosti na železnicích a v tomto plánu jsme provedli analýzu různých aspektů použití a jednáme s dalšími, jakým způsobem by mohla taková výměna eh, fungovat i v mezinárodním měřítku. Myslím si, že to jsem zodpověděl všechny otázky k PNR. Nyní k primskému rozhodnutí. Zde je jedna podrobná otázka na toto téma, která se týká dopadu primského rozhodnutí na nedávné změny Evropského režimu ochrany osobních údajů. Původní primské rozhodnutí, které je opravdu staré, obsahuje požadavek, který mají členské státy plnit – a my na tom trváme, že jej plnit budou. Paní z Argentiny o tom hovořila. Šlo o to, že policejní směrnice mm, říká, že 6. května 2019 má, člen, má, má komise vyhodnotit, jak, jakým způsobem byly poskytnuty informace od příslušných orgánů a jakým způsobem budou eh, tyto provázány s plněním směrnice. A my to, mm, my tuto povinnost eh, splníme. A co se týče našich širších, eh, rozsáhlejších plánů, tak zde budeme dbát na to, abychom dodržovali poslední a nedávnou legislativu týkající se poskytování ochrany osobních údajů. A teď k tomu proč je to tak složité. Myslím, že je to složité pro členské státy proto, že po nich žádáme něco, co dosud nečinila. Ale to není omluva. My jsme se na tom dohodli, že to bude fungovat takto, takže by to tak fungovat mělo a my musíme vše, toto to prosazovat. Já jsem před, připraven i u těchto rozsáhlých materiálů členským státům maximálně pomoci, a to včetně Mm, toho, že by určité evropské prostředky byly vynaloženy na daný účel. Primské peníze někteří z vás je vítali, někteří ne, ale na PNR je vyčleněn určitý rozpočet a my budeme dbát na to, aby se kontrolovalo, jak členské státy s těmito prostředky naloží a jak efektivně s nimi naloží. Pokud to bude nutné, tak budeme nuceni přistoupit k zahájení řízení s některými členskými státy. Ohledně primského rozhodnutí je to docela rozsáhlé. U některých členských států už se v daném řízení pokročilo, v jiných ne. U PNR tato řízení v, v tomto měsíci začínají. My budeme některým členským státům zasílat dopis o zahájení řízení a budeme postupovat naprosto transparentně a vás budeme v plném rozsahu informovat o tom, kam jsme se dopracovali. K poslední otázce. Ještě vlastně jsou zde dvě nezodpovězené otázky. Jedna, kterou si myslím, že zodpovím, a druhá je náročnější. Pan Avapropoulos dorazí dnes dopoledne? Nedorazí. Každopádně bude možnost se k tomu ještě vrátit a já vám to mohu poslat i písemně. Já souhlasím, že otázka prodeje víz, paní Gomez, vy jste se mě na to ptala už v minulosti. Ptala jste se dokonce i na prodej občanství tak tato otázka by měla být opravdu, jak říkáte, já s tím souhlasím, řešena z bezpečnostního hlediska. A pokud jde o to, jaké postupy přímo pro tuto oblast připravíme, já s tím musím, o tom musím hovořit s Dimitrem a s dalšími kolegy. Um, doufám, že se podaří vám nabídnout lepší odpověď než toto. Pokud Dimitris mezi vás dnes nepřijde, tak možná bychom měli něco podobného naplánovat. A pak zde byla ještě otázka týkající se dezinformací. Já si myslím, že tohle je veliká výzva. Myslím, že je to vlastně středobod celé naší práce na otázce bezpečnosti a zvláště s ohledem na volby příští jaro. Tím nemyslím, že by volby měly být jakýmkoliv terčem, ale když se podíváte historicky na obě strany eh, Atlantiku, tak je to otázka řádné péče. Připravit se na takovou možnost, že by někdo chtěl zasáhnout do evropských parlamentních voleb na jaře příštího roku a proto jsme eh, připravili dvě linie práce. Jedna linie se bude věnovat konkrétně bezpečnosti voleb. Budeme já a kolega Timmermans eh, pořádat několik akcí do listopadu. Budeme se snažit o to, aby jednali spolu ti, kteří se venují kybernetické bezpečnosti a ti, kteří připravují volby. Chtěli bychom si vyměnit osvědčené postupy. Jsou to nakonec eh, otázky, které jsou odpovědnosti nás všech. Měli bychom se snažit poskytnout co nejaktuálnější a nejlepší informace, vytvořit e, situaci, kdy budeme připraveni a budeme schopni odolávat při případným útokům na kybernetickou bezpečnost. Zároveň, a to je širší téma, jsme připravili další linii a ta se věnuje konkrétně otázce boje proti dezinformacím s kolegou Marie Gabriel. Vypracováváme etický kodex pro eh, internetovou platformu. Chtěli bychom zlepšit dosledovatelnost, eh, odpovědnost a a transparentnost na internetu. Já si myslím, že v této věci je opravdu možné a potřeba udělat více, abychom umožnili eh, lidem kriticky vyhodnocovat informace na internetu, ať už každý vyhodnotí jakkoliv, jestli je daná informace pravdivá či není. Spíše jde o to, abychom byli schopni e, rozlišit informace sponzorované, podporované, a aby zde byly informace a materiály, které jsou přeposílány, které se vrací zpátky. A my v tuto chvíli diskutujeme o různých internetových platformách, kde bychom měli a chtěli umožnit uživatelům klást otázky ohledně uh, poskytovaných informací. Někteří z vás jednali o Facebooku minulý týden, zde jsou určité problémy, ovšem my se snažíme mm, tuto věc ještě dále rozpracovat. Původně tedy dobrovolně, ale i veřejně jsme řekli, že pokud se dobrovolně nedopracujeme žádným výsledkům, tak se znovu zamyslíme nad tím, jestli by nemohla být učiněna opatření, která by zlepšila takovou transparentnost a podpořila náš boj proti dezinformaci informacím, případně i jinak než dobrovolně. Děkuji, pokud jsem se některým otázkám nevěnoval, jak jsem měl, tak se k něm určitě vrátím. Děkuji. Děkuji, paní Sipl. Ještě se chce něco zeptat? Ano, pokud to půjde ještě, to zopakuju jednou. Když jsem vás poslouchal, pane komisaři, a chce to teď říct německy, nemohu se vyjádřit anglicky, tak eh, nabral jsem dojmu, eh, že eh, všechno to sní tak hezky, ale je to takové trošku mlžení, protože jsem postrádala žádné konkrétní odpovědi a některé jste mi nepomohlo v orientaci. Vy jste řekl, že eh, vy, vaším úkolem je rozhodnout, jestli potřebujeme větší nebo nižší úroveň bezpečnosti. Možná to je jazykový problém, ale tady přece jde o vyšší či nižší úroveň bezpečnosti. Je tady konkrétní otázka. My musíme chránit své občany před terorismem a kriminalitou a k tomu je zapotřebí nových opatření a Jestliže něco už máme na stole, eh, nějaké předpisy, tak je potřeba to efektivně prosazovat. To je ta zajímavá otázka. A já si myslím, že byl se na to, jak se v jednotlivých členských státech eh, opatření implementují, tak je evidentní, že v řadě členských států eh, není na straně policie a dalších, dalších orgánů příslušné vybavení. Eh, chybí personál, chybí technologie. Eh, já vím, že policisté v mnoha zemích pracují hodně hodin přes čas a tak dále, takže to je debata, které se musíme věnovat. Pokud je otázku PNR a k tomu, že nám nemůžete dát žádné konkrétní informace v tomto formátu, já jsem se neptala na to, kdo byl odhalen a jak konkrétně pracují, eh, jak pracují v síti. Otázka zněla, jestli eh, v těchto případech byl odhalen někdo, kdo předtím nebyl znám, ano či ne, anebo jestli byla, bylo potvrzeno podezření a zda tyto informace vedly ve finále k tomu, že bylo možné zahájit soudní řízení. Domnívám se, že tady se jedná o obecné informace, eh, které, když se poskytnou, tak to nikoho neohrozí. Pokud je o dezinformace či fake news, tak já si myslím, že ehm, je jasné, že tady je potřeba vést obecnou debatu, na téma, co to jsou fake news a jak je možné eventuálně v internetu je eliminovat. Já nevím, jak to bylo v případě pana Faráže a vůbec UKIPu při eh, přípravě na Brexit. Ehm, eh, pokud pan Faráž bude poskytovat milné informace, tak mu zakážeme vystupovat. Na internetu se to dá vymazat, ale jak, jak k tomu přistoupíme? Já si myslím, že eh, ideální řešení zatím nebylo nalezeno a musíme nadále diskutovat o tom, jak budeme postupovat, pokud tedy chceme posílit demokracii a ochránit své občany. A aby bylo tedy možné všechny tyto věci kriticky projednávat. Děkuji. Tady byla jedna otázka kterou jste neodpověděl, ale předtím chci vyjasnit, já jsem neobvinovala vás, že používáte nějaké nevhodné nátlakové prostředky, ale jiní ano. Já si pamatuji mm, dva, dvě tisková komuniké, kdy jedna skupina parlamentu v podstatě zde Eh, byla obviněna eh, a byl tam takový vztah nastolen mezi eh, deklaracemi a teroristickými útoky, takže já se ptám, osm států doposud implementovalo takzvanou tu policejní směrnici a znamená to, vzhledem k významu a k tomu faktu, že policejní směrnice by měla být protiváhou proti schromažďování dat a vy jste okamžitě zahájili řízení pro porušení eh, smluvních povinností eh, vůči těm dalším zbývajícím státům, které mm, eh, neimplementují. Vy jste řekl primské rozhodnutí, že chcete pomáhat členským státům implementovat, ale členské státy, které prostě neimplementují nějaké konkrétní opatření, které sami chtěli, tak by měli, měli asi dostat více času, než se zahájí řízení. Takže za prvé, já eh, jsem velice rád, odpovím na vaši druhou otázku a no, ano, my budeme psát v příštích týdnech po letních dovolených napíšeme všem těm členským státům, které nás neinformovali o, e, e, trans, o transpozici té směrnice ochrany osobních údajů a mm, stejně jako, bude to stejné jako u jiných norem. A když tak se obrátíme na soud. Velice stručně na paní Sipl. Tady mm, já, to není na mě, abych řekl, jak má vypadat ta debata o bezpečnosti, to je na nás na všech říci, jak má vypadat legislativní proces a tedy tady v parlamentu a rada o tom rozhodují. A já... Takže já mm, se, se vždycky jsem se snažil napravovat a měnit způsob, jak lidé hovoří o potřebě eh, jak si zvyšovat bezpečnost a e, jít cestou nulového rizika. Ale absolutní bezpečnost nemůže existovat. Vždycky budou hrozby. Žádné nulové riziko neexistuje. Takže e, nemůžeme říkat, že o to nám jde, když to nejde. Ale společně musíme identifikovat oblasti, kde lze přijmout praktické kroky, abychom snížili prostor pro ty, kteří chtějí páchat škody, včetně teroristů. A to v tom je ta logika našich kroků, které přijímáme, když mm, vybíráme prostředky, když eh, třeba posilujeme využívání informací, což je zásadní pro tuto práci, samozřejmě na druhé straně s tou správnou ochranou, což vy pravidelně chcete po nás a interpeluje nás v tom ta diskuze o tom, zdali ta či ona úroveň bezpečnosti, no obávám se, že zde je riziko, že jak si to bude všechno takové sterilní. To nechci. Já nechci nějaké formální výměny. Ne, já chci praktický pokrok, aby se snížil prostor pro teroristy, abychom mm, byli odolnější vůči útokům, nejenom teroristickým, i dalším a abychom byli schopni potom i případně eh, eh, řešit. Ono to znamená konkrétní praktické kroky. Můžete diskutovat o tom, jak jsou užitečné nebo ne. PNR. PNR v podstatě pomáhá nalézat nové eh, osoby, mm, které byly předtím v našem hledáčku a Mm. Mm, samozřejmě mm, možná předtím, než budeme hovořit o konkrétních případech, tak vám můžeme poskytnout informace o eh, těch případech, které díky PNR se dostaly do fáze trestního stíhání. Nevím, to musím prověřit, eh, ale každopádně vítám Eh, mm, tu příležitost, že nalezneme určitý formát, abychom mohli tam hovořit o konkrétních případech. Pět je třeba používat praktické příklady a desinformace, aby to bylo jasné. My mm, máme definici desinformací, to je v našem vzdělení, které jsme zveřejnili na začátku roku. Ano, to znamená úmyslné, promyšlené zavádění, e, klamání zavádějícími informacemi a tak dále. Takže my si myslíme, že lze proti tomu přijímat opatření, ale v žádném případě nejde o e, konkrétních, e, konkrétním obsahu. Nebude se posuzovat, zdali ten, ta část toho obsahu je pravdivá nebo falešná. Ne, to nelze my říkáme, lze přijmout eh, kroky, aby se zvýšila transparentnost, odpovědnost, vysledovatelnost eh, a a potom, ať si občan, tedy uživatel, jak tomu říkají podniky, udělá vlastní úsudek, ať si udělá občan. Způsob, jak budeme bojovat proti desinformacemi, to je úplně jiné než to, co děláme, když se snažíme vytipovávat nezákonný teroristický obsah, hledat nezákonný teroristický obsah, takže to vy víte, o co jde. E, vy tady tento obsah lze identifikovat a lze tedy e, přijímat kroky proti obsahu, protože je nezákonný. Ale zde s informacemi to nejde a to ani nenavrhujeme, takže prosím, tak to nesměšujte to. Děkuji. Děkuji, že jste přišel a děkuji za rozsáhlou debatu a doufám, že... A já vidím, že asi tím jsme se dostali na závěr, dokonce 10 minut před plánovaným koncem, takže budeme mít čas na kávu.